So, liebe... Tak, vážené kolegyně a kolegové, budu, mluvím trošku pomaleji, protože jsem ještě <laughs> některým lidem povolil, aby odešli na to, ale tu než začneme s hlasováním, chtěl bych ještě jednou zopakovat, co už jsem říkal ráno, za, že bych vám chtěl poděkovat za srdečná přání, která jste mi posílali během mé nemoci. Již jsem na schůzi eh, frakce řekl, že jsem sice zpět, ale ještě nejsem úplně v plné kondici, ale jsem přesvědčen, že výbor to všechno zvládne a že se potom vrátím tedy zcela. Takže vám nám všem přeji dobrou spolupráci a udělám proto všechno. Takže tím začneme s bodem 7. Přijetí stanoviska ve formě dopisu k žádosti o využití Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci musíme hlasovat elektronicky k tomuto bodu a zahajuji tímto hlasování. Hlasovali všichni. De, David Káza, respektive o tři lidi za EPP je navíc. Jsou navíc. Jste moc pilní. Ještě pořád jeden navíc. Tak ano, dobře, tak teď je to v pořádku a je to přijato. Výsledek vidíte nahoře. 43 pro 5 proti. Tím se dostáváme k bodu 8. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Posměňovací návrh 39 pro? Proti? Nejsem si úplně jistý po těch osmi měsících, takže to raději překontrolujeme. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Končím teď hlasování. 28 pro, 21 proti, 40 pro, proti, zdr- je přijat. 41 pro, proti, je přijat. 42 pro, proti, zdrželi se, přijat. 43 pro, proti, zdrželi se, Raději překontrolujeme elektronicky. 43. Hlasovali všichni. EPP má zase o jednoho člověka navíc. Musíme hlasovat, prosím, ještě jednou, protože o jednoho člověka navíc za EPP hlasoval. Hlasovali všichni. Takže končím hlasování. 29 pro, 18 proti. 44 pro, proti. Strželi se přijat 45 pro, proti. Strželi se přijat 46 pro, proti. Strželi se přijat 47 pro, proti, zdrželi se přijat. 4, zkontrolujeme, dobře, tak 47 elektronicky ověříme. Hlasovali všichni, končím. 24 ku 20 je přijat. 48 pro, proti, zdrželi se, přijat. Čtyři pro, proti, zdrželi se, přijat. Postňovací návrh 50 odpadá, takže 51 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis G pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis H, pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď se dostáváme ke kompromisu I, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis J pro, proti, Zdrželi se? Přijat. Kompromis K pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis L pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis M pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis N pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis O pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis S pro, proti, zdrželi se? Přijat. Kompromis U pro, proti, zdrželi se? Je přijat. Pozměňovací návrh 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 98. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 13 a pozměňovací návrh 100 jsou identické, můžeme o nich hlasovat společně. Pro, proti, zdrželi se, přijaty. Budget 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 101 pro, proti, zdrželi se, z, přijat. Kompromis P pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 14 pro, proti, strželi se, přijat. 104 je stažený, 105 a 106 jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijaty. Kompromis Q, pro, proti, zdrželi se, je přijat. Kompromis R, pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozněvací návrh 113 pro, proti. Myslím si, že bychom to měli překontrolovat 113 elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 31 pro 14 proti. Omlouvám se ještě nemám takový vhled do situace jako normálně. 16, ten je vyřízený. A tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 17 pro, proti, zdrželi se. Já si myslím, že je přijatý, ale raději elektronicky ověříme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je přijat. 18. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis T. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 120 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Budget 9 pro, proti, Zdrželi se? Zamítnut. Kompromis V. Pro. Proti. Zdrželi se? Přijat. Budget, des, budget 10. Pro. Proti. Zdrželi se? Je přijat. Kompromis dvojité V. Pro. Proti. Zdrželi se? Za a přijat Pozměňovací návrh 20 a 130 pro, proti, strželi se, přijaty. 131 pro, proti, strželi se, přijat. 132 pro, proti, strželi se. To asi překontrolujeme elektronicky. 132 Hlasovali všichni. 27 ke 23, takže přijat. Teď máme pozměňovací návrh. Ano? Hlasovali jsme o 21, omlouvám se. Děkuji za upozornění. Děkuji za pomoc. Takže pozměňovací návrh 21, ten jsem přes, předtím přeskočil. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď máme pozměňovací návrh 133. Ne? Je to tak? Ano, ano. Ten je Aha, takže ten odpadá, když byla 132 schválena. 134 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 135 pro, proti, zdrželi se přijat. 136 odpada. Kompromis X pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis Y pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 22 pro, proti, 22 a 144, ty jsou identické pro, proti, zdrželi se, přijaty. 23 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 145 pro, proti, zdrželi se. No, překontrolujeme 145 elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 30 k 19. Musím ještě zostřit pohled. 146 pro, proti, strželi se, myslím si, že je přijatý. Ale skon- překontrolujeme tedy elektronicky 146. <clears throat> Hlasovali všichni. 27 k 23 přijat. Budget 13 pro. Proti. Zdrželi se? Je přijat. 147 pro. 147 a 148 společně pro. Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis A pro. Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis B pro. Proti? Zdrželi se? Přijat 29 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 2 odpadá. Kompromis C, prosím. 29 chcete zkontrolovat? Dobře, zkontrolujeme 29. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijat. Posměvací návrh 2 padá, kompromis C pro, proti, Strželi se přijat. Pozměňovací návrh 33 pro, proti, str... je to nepřehledné. Omlouvám se, ale raději zkontrolujeme. 33 elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování 30 k 19. Kde byste mohli, prosím, trošičku více zvedat ruce, aby tedy to bylo jasnější. Takže budget 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis D pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď máme 34 pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, je přijat. 35 je stažený, budget tři pro, proti, zdrželi se. No, my Myslím si, že je zamítnutý, ale zkontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni, končím. A 25 ku 25, takže je zamítnut. Už se to zlepšuje. Kompromis E pro, proti, strželi se, přijat. 36 odpadá, takže teď máme konečné hlasování číslo 1 o návrhu zprávy. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, takže končím hlasování. 46 pro, 3 proti, jeden se stržel. Skvělá, skvělý výsledek. Blahopřeji zpravodajce. Teď máme hlasování dvě Teď budeme hlasovat o mandátu pro jednání. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Stejný výsledek. Ještě jednou gratuluji. Gratuluji zpravodaj. Teď se dostáváme k bodu pořadu jednání 9. Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, SEDEFOP. Kompromis D pro, proti, zdrželi se, přijat. Pak pozměňovací návrh 6 byl stažen, 41 pro, proti, zdrželi se zamítnout pozměňovací návrh 41 ověříme. Bylo to možná trošku rozporuplné, třeba jsem to vzal příliš rychle, všichni hlasovali. Zamítnut. Pozměňovací návrh 42 pro, proti, drželi se Zamítnut. Pozměňovací návrh 43 pro, proti, Zmrželi se přijat. 44 pro, proti, zamítnout, ale ověříme to. 44 ověřujeme. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 45, 6 byly staženy. Kompromis E pro, proti, zdrželi se. Přijat. Pak jsme u budget 6 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 51 pro, proti, zdrželi se. Je to s tím hlasováním rukama nějaké pro mě nepřehledné, takže zahajuji hlasování, ověříme 51. Hlasovali všichni, končím hlasování zamítnout. Pozměňovací návrh 52 s ústním pozměňovacím návrhem Emiliana Pavla pro, proti, zdrželi se přijat. Pokud to správně vidím, chce to někdo ověřit? tedy ověříme. Všichni jste hlasovali, končím tedy hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 55 a budget 7, první část. Jsou to identické, můžeme hlasovat společně, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 54 stažen, tedy kompromis F pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 59 a budget 7, třetí část pro, proti, zdrželi se zamítnout. 60 stažen, kompromis H pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis J pro, proti, zdrželi se přijat, pozměňovací návrh ne, pardon, kompromis I pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 53. Kompromis K. Pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis L pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis M pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis N pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis O pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis P pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis X pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis S pro, proti, zdrželi se přijat. Pak jsme se dostali k pozměňovacímu návrhu 84 pro, proti, zdrželi se přijat. Pak máme pozměňovací návrh 13, ne, další stránka 91 pro, proti, Zdrželi se, myslím, že zamítnut, ale nechal bych to prosím ověřit. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 93 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 92 92 pro, proti, drželi se zamítnut, 94 pro, proti, zdrželi se zamítnut, kompromis Q pro, proti, zdrželi se přijat, budget 8 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 96, ne, ten odpadá. Kompromis R pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis T kompromis T pro proti, zdrželi se přijat. Kompromis U pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis B pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis dvojité V pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 117 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis Y pro, proti, zdrželi se přijat. Pak máme budget 9 pro, proti, zdrželi se, myslím, že přijat, jsem si skoro jist. kompromis Z pro, proti, Drželi se přijato. 128 s ústním pozměňovacím návrhem Emiliána Pavla pro, proti, zdrželi se, to prosím ověříme. Hlasovali všichni. Přijat. Pak budget 10 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 20, 129 a budget 11 jsou identické, hlasujeme společně pro, proti, zdrželi se, přijat, 130 pro, proti, zdrželi se. To bylo hodně nepřehledné, takže 130 ověříme. Hlasovali všichni. Tak to skončíme. 24 k 27 přijato, 131 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AA pro, proti, zdrželi se přijat. 134 pro, proti, zdrželi se přijat. 135 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis AB pro, proti, zdrželi se přijat. 138 pro, proti, zdrželi se, myslím, že je to zamítnuto. Chce to někdo ověřit? Dobrá, tedy ověříme 138. Všichni hlasovali. Takže zamítnout. Kompromis AC pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis AD, pro, proti, zdrželi se přijat, pozměňovací návrh 24 pro, proti, zdrželi se přijat, 25 pro, proti, zdrželi se přijato, budget 13 pro, proti, zdrželi se zamítnout. šest pro, proti, zdrželi se zamítnout. 147 pro, proti, zdrželi se přijat. 26 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh jedna pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis A, pro, proti, zdrželi se přijat, pozměňovací návrh 3, pro, proti, zdrželi se přijat, 28, to je split vote pro první část, prosím, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat, druhá část pro, proti, zdrželi se přijat, pozměňovací návrh 29 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis G pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis B pro, proti, zdrželi se přijat, Pozměňovací návrh 33 pro, proti, zdrželi se přijet, 34 pro, proti, zdrželi se. To musím ověřit, 34 elektronicky ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. 26, 24 zamítnout, kompromis C pro proti, zdrželi se, přijat. Pozměvací návrh 36, pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 35 stažen, budget 2 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 37 pro, proti, zdrželi se to ověříme, 37 ověříme. Hlasovali všichni. 28, 23 přijat. Tak pokud to správně vidím z hlasovacího seznamu, tak tady máme ještě dvě hlasování. Teď hlasování číslo jedna mandát a Dobrá, takže přece jenom. Tedy závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Přijato, gratuluji zpravodajce a teď mandát. Druhé hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Teď končím hlasování. Jasná věc, přijato velkou většinou. Gratuluji paní zpravodajce. So. So, dann ist aufgerufen der Tag. Dobrá, takže se dostáváme k bodu 10. Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek Eurofond. A hlasujeme o kompromisu C pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměň kompromis D2 pro, proti, zdrželi se, zkontroluji, ověříme elektronicky, kompromis D2, Zahajují hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Prosím. Dostali jsme špatné pokyny. Bod pro vás, říká předseda. Kompromis. Takže ještě jednou budeme hlasovat o kompromisu D2. Znovu zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 ku 20, 22, 28 proti, 22 pro, takže je zamítnut. Teď máme kompromis D. Pro, proti, strželi se, je přijat. Teď máme posilňovací návrh 65. Pro, proti, strželi se, je zamítnut. Kompromis F pro, proti, strželi se, přijat. Pozměňovací Návrh 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 68 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis E pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis G pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis H pro, proti, zdrželi se, přijat. Budget 5 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis Y teď pro, proti, zdrželi se. Mm, myslím si, že je přijat, ale ověříme. Kompromis Y. Zahajuji hlasování. Končím. Kompromis Y je přijat 28 k 22. Takže. Takže pozměňovací návrh 121 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme. 121 elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Končím. Je zamítnut. Pozměňovací návrh. A kompromis I teď. Pro? Proti? Zdrželi se? Je zamítnut. Kompromis I2 pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď tedy se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 15. Aha, ty. Ne, takže pozměňovací návrh 15 a budget, 6, o ty jsou stejné. Hlasujeme pro, proti, strželi se zamítnout. Kompromis K teď. Pro, proti, strželi se přijat. Kompromis L pro, proti, strželi se přijat. Kompromis M pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis N pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis N2 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis O pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis P pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis Q pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis R pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis dvojité V pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 133 pro, proti, strželi se, Zamítnut. Pozměňovací návrh 24 pro. Proti. Strželi se. Zamítnut. Pozměňovací návrh 25 pro. Proti. Strželi se. Zamítnut. 26 pro. Proti. Strželi se. Přijat. 134 Odpadá, omlouvá se předseda. Kompromis S pro, proti, strželi se, přijat. Kompromis T pro, proti, strželi se, přijat. Kompromis 140 je stažen, 29 pro, proti, strželi se, přijat. 142 padá, 145 pro, proti, zdrželi se. Prosím? 145, ne? O tom jsme hlasovali a je přijat. 145. Teď se dostáváme k číslu 146. Ten odpadá, takže kompromis U pro, proti, Zdrželi se? Zamítnout. Kompromis U2. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 152 pro. A omlouvá se předseda. Dáváte dobrý pozor, děkuji. Kompromis V pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 152 pro, proti, zdrželi se, je přijat. 153 padá. 158 pro, proti, zdrželi se, přijat. 161 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky. 161. končím. A je zamítnut 25 ku 27 těsně. Takže máme 33 a 162 společně, že jsou identické pro, proti, strželi se, přijaty. Kompromis V2 pro, proti, strželi se, přijat. 163 pro, proti, Zdrželi se? Je zamítnut. Ale raději ověříme. Hlasovali všichni. Končím. Ano, je těsně zamítnut. 164 a 165 jsou identické a 166 taky. Takže o všech třech hlasujeme. Kdo je pro, proti, strželi se, přijaty. Teď máme budget 8 pro, proti, strželi se, přijat. Kompromis X pro, proti, strželi se, přijat. Roz, budget 9 pro, proti, strželi se, je zamítnut. A ověříme, dobře. Budget 9. Ověřujeme elektronicky. Hlasovali všichni. Kompromis Z pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 38 pro. Proti. Zdrželi se? Je zamítno. Je přijat, omlouvá se předseda. 176 padá. 122 pro. Proti. Zdrželi se? Je přijat. Teď máme 39 pro, proti, strželi se zamítnout. 179 pro, proti, strželi se, je přijat. 100 zkontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni. <clears throat> Je přijat. 180. A ten je vyřízený. Kompromis AA pro. Proti. Strželi se. Přijat. 41 je 141 a 185 pro, proti, strželi se, zamítnuty. Kompromis BB. Chcete zkontrolovat? Ne, žádné, nechcete tedy. <laughs> Tak ano nebo ne? Dobře, tak zkontrolujeme. Já vás mám všechny pod kontrolou. Takže kontrolujeme 41 185. Zahajuji hlasování. Končím. Je zamítnut. Kompromis BB pro, proti, strželi se, je přijat. Posměňovací návrh 191 pro, proti, strželi se, přijat 192 pro, proti, strželi se, přijat. Kompromis CC pro, proti, strželi se, Přijat. 196 pro. Proti. Zdrželi se. Je přijat. 197 padá. 43 pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. 198 pro. Proti zdrželi se. SAD, S, jako by neměli ruce, jako byste neměli. A nebo to hned ověříme tedy. Hlasovali všichni. Sto, 8 ověřujeme. Hlasovali všichni. Je zamítnut. 199 pro. Proti. Zase je to obtížné. Tak, zase zkontrolujeme elektronicky 199. Hlasovali všichni. Končím. Je přijat. Teď máme pozněvací návrh 44, ten je nepřípustný. Kompromis A, pro, proti, zdrželi se, přijat. 47, pro, proti, zdrželi se, přijat. 48, pro, proti, zdrželi se? Zamítnut. A chcete ověřit 8.40? Hlasovali všichni. Končím. Je zamítnut, jak jsem řekl. 49 pro, proti, zdrželi se, Mm, no, ověříme. 49. Hlasovali všichni. Je zamítnut. Kompromis B pro, proti, zdrželi se, přijat. 53 pro, proti, zdrželi se, přijat. 56 padá. 55 pro. Proti. drželi se. Přijat. 57 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Ověříme 57. je přijat. Budget 2 při, pro, proti, Můžete ještě jednou zvednout ruce pro budget 2. Proti je přijat. 58, ten je stažený, takže máme kompromis B2 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis B3 pro, proti, zdrželi se, přijat. 59 ne. Takže teď budeme hlasovat o celé zprávě právě po obsahové stránce. Budeme hlasovat elektronicky, jmenovité hlasování. Takže zahajuji hlasování. Kon, hla, hlasovali všichni. Končím a blahopřeji zpravodaji. A teď Musíme hlasovat ještě o mandátu, druhé hlasování elektronicky. Hlasovali všichni a máme výsledek. ho přeji zpravodaji. A tím jsme dokončili také tuto zprávu. A myslím si, že Zítra se budeme o tom bavit s koordinátory. Počkejte. Zpomalte. Zítra ještě se budeme bavit o tom s koordinátory, jestli doporučíme, aby tedy zpravodaj jednal společně o těch agenturách, to bude rozhodnutí koordinátorů. Jenom připomínám, že o tom budeme uvažovat. Ta, bod 11 je přeložen na 28. září a teď se dostáváme v neposlední řadě ke zprávě Davida Kázy k bodu 12. Jedná se o ta legitimní opatření na ochranu oznamovatelů. Tak, 1.40 pozměňovací návrh pro, proti, přijato. Kompromis je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 48 pro, proti, přijat. Kompromis K pro, proti, zdrželi se Uf, myslím, že přijat, ale ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijat. Kompromis L pro, proti, zdrželi se, přijat. 68 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis M pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis P pro, Teď M jsme teď právě měli, říká pan předseda. Teď jsme u P. Takže pro, proti, proti, přijat. Kompromis N pro, proti, drželi se přijat. Kompromis Q pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 84 pro, proti, zamítnout. Kompromis Dobře, ověříme. Ověříme pozměňovací návrh 84. Všichni hlasovali. Zamítnout. Kompromis R. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 90. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnout tak jsme u kompromisu S pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis T pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis O pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 99 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis A pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis B pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis C pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis E pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis D pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis F pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 26 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Dobře, ověříme pozměňovací návrh 26. Hlasovali všichni. Zamítnout. Kompromis G pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis H pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis I pro, proti, zdrželi se přijat, pozměňovací návrh 37 pro, proti, zdrželi se zamítnout, nechám beze všeho. Ověříme všechno. Beru to tedy vážně a ověříme pozměňovací návrh 37. To se dá přepočítat. Hlasovali prosím všichni. Dobrá, Pozměňovací návrh 38 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 39 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Chcete ověřit? Pozměňovací návrh 40 pro, proti, drželi se, Zamítnout. Tak. Teď budeme hlasovat o celé zprávě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Tak a máme výsledek. Gratuluji zpravodaji. Pěkný výsledek. Dáme si na to sklenku, Davide. Tak. Wer ist das? Wer ist da da? So, wir unterbrechen mal ganz... Teď krátce přerušíme. Halo, halo. Teď krátce přerušíme, než zjistíme, tak nepřerušíme krátce. So, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt. Tak bod pořadu jednání 13. Provádění iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí v členských státech. V této souvislosti vítám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 Prosím, klid tam na těch židlích. Ane, Sandra. Ane, Sandro. Felin. Feline. Ist das zu fassen? No, jde tohle někomu na rozum? Takže Boď pořadu jednání 13, im provádění iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí v členských státech. Vítám eh, Jana Timovského z EPRS, který nám v prezentaci představí hlavní výsledky. Prosím, pane kolego, máte slovo. Um, thank you very much, Chair. Děkuji. Děkuji za slovo, vážení poslanci, poslankyně. Je pro nás opravdu ctí pro EPRS oddělení prezentovat výsledky naší práce, které by vám mohly pomoci ve vaší práci. A pokud vím, tak mám k dispozici pět minut, pouze několik slajdů, jestli dovolíte. Velice stručně schrnu tuto brožurku o které, pokud eh, jsem to správně pochopil, víme, že už ji máte v papírové formě. Především teda naše ředitelství C pro EPRS, eh, jednotka pro export hodnocení, má několik úkolů a poskytuje in-house, jakože externí expertízy kdykoliv připravuje výbor implementační zprávu, přesně jak je tomu i v tomto konkrétním případě. Tak a jestli dovolíte nyní konkrétně k našemu tématu. Tato brožurka, my jsme to trochu pozdrželi několik měsíců po dohodě s generálním eh, tajemníkem, protože v březnu došlo k tomu workshopu a my jsme ještě nebyli schopni připravit žádné dodatečné podrobnosti. Já jsem využil i informace z ze zprávy účetního odvora, komise, která to reagovala, chtěla se podívat jednak na to, jak vypadá tato iniciativa pro mladé, ale i možná určité zhodnocení toho, zda cíle byly splněny a zároveň došlo k určitému omezení tohoto hodnocení, protože všechna data nebyla k dispozici. Ty základní informace asi vám nemusím připomínat naše produkty samozřejmě jsou zaměřeny občas i na externí čtenáře. A proto jsem chtěl trošku zdůraznit, jak to tam vypadá od samotné publikace a tak dále. To znamená, na jedné straně zde máme iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých a na druhé straně pouze tu iniciativu pro zaměstnanost, to znamená podle toho, jak jsou na tom jednotlivé členské státy v oblasti zaměstnanosti. Toto je takový dodatečný nástroj, finanční nástroj, je to určitá reakce EU tím, že jsme připravili předem určité finanční prostředky, že jsme navýšili tyto finanční prostředky ještě před jejich samotným využíváním. Je to takový složitý mechanismus na základě ECF nařízení, který se využívá při sestavování těchto fondů. Evropská komise měla trochu problém získat všechny tyto informace od členských států, protože operační programy byly pozdrženy, pozastaveny a data, která jsme obdrželi eh, ze strany komise, bohužel nesplňovala veškerá tato eh, tyto požadavky, tato kritéria pro monitoring, tak jak je to stanoveno v naší legislativě. Zároveň jsme zúraznili to, že eh, tato iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých není pouze jediným nástrojem, který by řešil problematiku nezaměstnanosti mladých s ohledem na politický, ekonomický kontext. Data, která jsou v této brožurce, poukazuje především na to, jak, tato, jak tyto záruky jsou sestaveny. K tomu máme ty garance pro mladé, k tomu máme samostatnou zprávu a ráme dále operační programy, o kterých jsem se zmínil. Většina členských států již v nich běží tyto programy a akceptace ze strany komise byl rovněž eh, faktor, který se hrál roli při samotném schvalování těchto programů. Jsou to data pro krátkodobé a střednědobé horizonty, které zatím nemáme k dispozici. Ovšem komise se snaží ve své zprávě poukázat na to, že dochází k pokroku a zlepšení situace. Ta čísla, která zde vidíme, na jedné straně vidíme větší, čím dál tím větší využívání finančních prostředků pro tyto eh, programy a na základě informací komise vidíme i to, jak se snižuje v mnoha členských státech počet mladých nezaměstnaných. Bohužel ten problém z našeho výzkumného hlediska, my nejsme schopni úplně nalézt určitou korelaci mezi těmito prvky, trochu se pouze tak domnívám, jak by to mohlo být. Komise často rovněž hovoří o tom, že je pravděpodobné, že by to mohlo mít určitý dopad, to znamená tato iniciativa a na druhé straně snížení počtu nezaměstnaných mladých, že snad je tam přímá korelace, přímá vazba, ale je velice obtížné to prokázat. My opravdu nevíme, zda toto přímé propojení, tento link tam existuje. Tabulka na konci této brožurky ukazuje obrovské rozdíly, obrovská čísla obrovské rozdíly eh, z let 2015-2016. Eh, asi tak za měsíc budete mít k dispozici aktualizovanou informaci, která nám umožní říci nebo vůbec vidět, zda tato procenta byla nějakým zásadním způsobem změněna. Komparativní analýza výsledků ve srovnání s očekáváními kromě těch problémů ohledně institucionálního rámce, některé členské státy již mají pokročilé systémy, takové mechanismy, které podporují mladé nezaměstnané, jiné zatím nemají. Některé členské státy hodně využívají finanční prostředky z této iniciativy pro mladé, pro jednotlivé programy a ne pro E, v rámci ESF fondu pro samotnou strukturu těchto programů. Účetní dvůr poukázal na to, a vím, že některé členské státy se rovněž e, tím zabývají, zda tyto finanční prostředky nahradily národní zdroje. Komise říká, že by tomu tak nemělo být. A mm, by jsme mohli vůbec měřit ty konkrétní výsledky. No a rád bych vás samozřejmě e, požádal, abyste si přečetli tuto brožurku. Poslední informace, kterou chci poskytnout, je to, že je obtížné nějak zhodnotit, zda efektivita, účinnost této iniciativy pro nezaměstnanost mladých e, měla nějaký e, přímý dopad v terénu. Snad na základě nových dat bychom měli mít jasnější obrázek Všem, jak víte, ta, možná ten rozvoj nebyl až tak ambiciozní, jak jsme očekávali, ale byl to pozitivní vývoj a máme k dispozici určité prostředky navíc pro tuto iniciativu. Jak vidíte, my se na to díváme tak, že je důležité říci, že je velká pravděpodobnost, že to asi pomohlo, ale je zde rozdíl mezi pragmatickým, ambiciozním přístupem a to může občas vést k určitému nepochopení. Zde na poslední stránce vidíte citaci. V dubnu letošního roku došlo k zveřejnění i zpráv komise, kde se hovoří o tom, že i přes tuto iniciativu miliony mladých lidí v Evropě je pořád nezaměstnaných. Toto je i takové vnímání možná proti těm obrovským našim ambicím. Chtěli jsme pokrýt všechny mladé lidi. Samozřejmě ty cíle byly velice vznešené na počátku účetní dvůr sám požádal instituce, aby se vrátili nohama na zemi a já jsem mm, si jistý, že tomu snad tak bude a přeji vašemu zpravodaji hodně zdaru při implementaci této zprávy. Děkuji. Děkuji. A nyní dávám hned slovo zpravodajce Romaně Tomšč, prosím. Hvala lepa, gospod predsednik, za besedo. Najprve by se seveda ráda zahvalila. Děkuji. Já bych nejprve ráda poděkovala všem, kteří eh, přispěli k této zprávě eh, se svými zkušenostmi, kteří přispěli eh, přípravě tohoto návrhu zprávy, protože když jsme začali plnit tento úkol, tak jsme rychle pochopili, že to bude obtížné a to z mnoha důvodů, o kterých jste již byla řeč. Měli jsme v podstatě velmi málo hmatatelných eh, kvalitativních údajů, statistických eh, údajů v této, v této oblasti ještě počet skutečně eh, objektivních údajů je nedostatečný. Nicméně se nám podařilo připravit, zpracovat určitá klíčová poselství a tady tato sdělení jsou také uvedena v této zprávě a zohledňují také mé stanovisko. Ráda bych o nich pohovořila v určitém pořadí. Nejprve musíme si položit velmi důležitou otázku a to, jakou budoucnost má tato iniciativa pro zaměstnanost mladých? Diskuse, která se týká této otázky, totiž zda tato iniciativa bude nadále pokračovat a jak bude pokračovat. Pokud ano, tak to je nesmírně důležitá otázka. Ještě jsme náš úkol zcela nedokončili. A dnes v Evropské unii čelíme Eh, míře nezaměstnanosti mladých lidí, která je velmi vysoká a doufám, že tito mladí lidé budou moci počítat s naší pomocí. Důležité ta je také následující otázka. Co jak zacházet s tím rozpočtem, přiděleným na tuto iniciativu. Máme ho zvýšit, tento rozpočet? Já se domnívám, že ano, podporuji toto opatření, ale je také potřeba postupovat tak, aby tento rozpočet byl skutečně odpovědně plněn, odpovědněji, než tomu bylo dosud. V této zprávě jsem také zdůraznila význam politické vůle a politické podpory, když hovoříme o nezaměstnanosti mladých. To je také nesmírně důležité a zde bych ráda zdůraznila další důležité téma. Zejména tedy jde o propojení mezi pracovním trhem a vzdělávacím systémem. I, i zde se domnívám, že mladí lidé začínají realizovat určité vzdělávací systémy, které je vždy nepřipravují vhodně na budoucí povolání, takže také změna vzdělávacího systému povede k lepším výsledkům. Vždy můžeme um, investovat peníze, ale jsou to určitá krátkodobá opatření a vede to k, určitém, k určitému umělému eh, vytváření pracovních míst. My bychom si přáli, aby ta pracovní místa byla dlouhodobá aby byla udržitelná. A také musíme tedy popřemýšlet o samotné definici nabí- kvalitních nabídek zaměstnání. To je stále oblast, kde jsme ještě nedosáhli schody. Ale když jsme se mm, zabývali a studovali jsme různé zdroje, tak jsme došli k závěru, že pracovní místa, která se vytvářejí v rámci těchto programů, tak mají určité problémy, jednak pokud jde o kvalitu a pokud jde o jejich délku. Protože například pracovní místo, které trvá pouze několik měsíců, nebo pracovní místa, která jsou špatná, nemají dobrou kvalitu, tak to nemohou, nemohou být považována prostě za kvalitní pracovní místa. Domnívám se tedy, že rozhodnutí zvýšit věk do 20, 25 na 29 let, tak si myslím, že to je dobré rozhodnutí, protože mladí lidé vstupují na pracovní trh stále později a myslím si, že je potřeba se této situaci přizpůsobit a že je to tedy opatření, které považuji za pozitivní. A na závěr bych také ráda zdůraznila jednu otázku, která souvisí s místní a regionální úrovni. To znamená, kde, v jakém místě, v jakém regionu budou přidělovány tyto zdroje. Možná, že by bylo možné poskytnout ty prostředky těm nejmenším regionům nebo menším než těm současným regionům. Jsem přesvědčena, že tato reorganizace a jiné regionální rozdělení by nám také umožnilo uh, Eh, učinit kvalitativní krok kupředu a že bychom měli, mohli přispět k lepší efektivnosti těchto programů. Máme před námi úkol v terénu, který musíme plnit. Bude to mise od 19. do 21. září. Pojedeme do dvou zemí, do Slovinska a do Chorvatska. A tato mise nám také e, umožní setkat se s místními aktéry v terénu a jsem přesvědčena, že se naučíme mnoho důležitých věcí, že, které budeme moci zapracovat do naší zprávy. Takže všichni budete vítaní na této misi a děkuji vám za slovo slovo a přeji vám jinak také pěkné prázdniny. Děkuji. Nyní Brando Benefej za sociální demokraty. Eh, děkuji, děkuji, vážený pane předsedo. A rád bych poděkoval rovněž zpravodajce za tento první návrh. Nejde o první výměnu názorů k tomuto tématu. Samozřejmě my jsme již vedli několik neformálních diskuzí společně s paní zpravodajkou i s novými zpravodaji. Je zde ještě několik otevřených záležitostí z těch prvních eh, etap jednání. My si nesmírně ceníme pozornosti, eh, kterou věnovaly tomuto tématu jednotlivé zúčastněné strany. Je velice důležité z našeho pohledu, aby všichni, všechny subjekty mohly do toho zasáhnout a v průběhu jednání je pro nás velice užitečné porovnat eh, jejich názory, argumenty a zároveň je to důležité pro práci našeho výboru do budoucna. Proto ta poznávací mise do Slovinska a Chorvatska bude pro nás rovněž nesmírně přínosná. Nejde pouze o samotná fakta, jde o politickou akci, protože naše práce má politický charakter. Nejde pouze o nějaké technické detaily. A to by mohlo posílit profil Evropského parlamentu, to, že hovoříme o problematice nezaměstnanosti mladých, o iniciativě, o garancích, Velice si cením práce paní zpravodajky, měli bychom využít eh, tohoto implementačního hodnocení a zároveň této zprávy proveditelnosti, podívat se, zda tyto garance opravdu pro mladé budou fungovat a jak tato iniciativa může být do budoucna zlepšena. Jeden z kritických aspektů celé věci, které vidíme, který vidíme v mnoha zemích, je kvalita opatření pro jednotlivé mladé lidi. Hovoří se zde o zprávě účetního dvora, která byla nesmírně užitečná v tomto ohledu. Identifikovala úzká místa, problémy, obtíže z implementací těchto programů, občas poukázala i na neefektivní využívání přidělených finančních zdrojů. Dále no, samozřejmě eh, jednotlivé kategorie mladých lidí, kteří jsou nezaměstnaní a tak dále, které, kteří zde byli zmíněni. A dále je to samozřejmě i práce na straně komise, která předložila zprávu v loňském roce na základě poznatků z jednotlivých členských zemí. Dále se zde hovoří i o kvalitě pracovních příležitostí, která je zde k dispozici Právě zde by parlament měl trvat na univerzálních specifických kritériích, benchmarky, které by zde měly být stanoveny. Komise by měla v tomto ohledu spolupracovat i s radou a s Mezinárodní organizací práce, abychom měli k dispozici konkrétní ukazatele, když by nám umožnili lépe pochopit eh, jaké pracovní příležitosti na trhu jsou k dispozici, protože jinak by tyto informace mohly být zavádějící důležitou eh, oblasti a je to důležitá oblast a skutečně doufám, že budeme schopni dosáhnout určitého společného jmenovatele mezi členskými státy a to je otázka kofinancování těchto iniciativ do budoucna. Paní zpravodajka se o tom zmiňuje. Je to základ diskuze této rozpravy do budoucna. Souhlasím s vámi v tom, že tato iniciativa, jakože garance pro mladé, by měly být považovány za nástroje takového toho přechodného charakteru, které nám pomohou v tom přechodném období dosáhnout kýžených výsledků. Více pracovních příležitostí znamená ambiciózní národní i evropský impuls pro tvorbu těchto pracovních příležitostí, respektování sociálního pilíře a sociálních práv. Je to záležitost, která je spojená i s dlouhodobými ekonomickými problémy a obrovským dramatickým dopadem především na nejslabší části našeho obyvatelstva. Proto bychom měli změnit trošku naše směřování, věnovat se i sociálním opatřením. Obě dvě iniciativy, jakož iniciativa, tak i garance pro mladé jsou nástroje, které by nám měly pomoci dosáhnout kýžených cílů. Děkuji. Děkuji. Teď paní Gerike má slovo za frakci EKR. Oh, pardon, pan Gerike jménem paní Žitňanské. Naše stínová zpravodajka chce poděkovat paní Tomc a celému týmu za tu zprávu. Jak všichni stínoví vědí, je to složitá zpráva. Zpráva, kde se snažíme dopracovat ke koncenzu a naše frakce je ráda, že se tam projevilo to, co považujeme za důležité. Chceme zdůraznit, jak důležité je zavázat eh, členské státy tak, aby iniciativa pro snížení nezaměstnanosti mladých lidí byla účinná a dosáhlo se hmatatelných výsledků a v udržitelných pracovních místech. Spolu se stínovými zpravodaji se domnívám, že máme silnou podporu pro lepší monitoring programu, takže můžeme doufat, že dojde ke zlepšení budoucnosti a k lepšímu přizpůsobení potřebám mladých lidí. Také jsme rádi, že ten text obsahuje výzvu k tomu, abychom oslovili ty mladé lidi, kteří jsou zatím zcela vzdáleni trhu práce, třeba mladí lidé s postižením. Děkuji za práci a podporuji paní s pravodajkou, napsala paní Žitňanská. Děkuji. Děkuji. Teď paní Dlabajová za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Za prvé chci poděkovat Romaně Tomč za vyváženou zprávu, za organizaci setkání, za poskytnutí mnoha údajů. Už jsem měla možnost vidět tu zprávu a ta, ty údaje. Já jsem byla vyzvána, abych si to přečetla, na obrazovce mi to moc nešlo, možná kdybyste to mohl vyskyt, kdyby se to mohlo vytisknout. Pro příště, když hovoříme o nějakém dokumentu, poté, co dostaneme, co jsme dostali pozměňovací návrhy, tak v naší zprávě, a Romana to udělala, protože je to vyvážené, v té zprávě bychom se měli věnovat jak pozitivním výsledkům zavádění iniciativy, ale stejně tak i slabinám a výzvám, které ještě zůstávají do budoucnosti. My víme, kde jsou slabiny, už jsme o tom diskutovali. To je třeba časový rámec implementace této iniciativy, problémy se definicí hranic, byrokratické překážky u poskytovatelů, nedostatek uh, dostupných komparabilních dat, samozřejmě defilita, definice kvality nabídek, větší úsilí na straně členských států, aby bylo lepší propojení mezi vzdělávacími systémy a trhem práce. Potřebovali bychom cosi jako trojuhelník zahrnout trh práce, vzdělávací systémy a ty, kdo rozhodují o politikách. Tyto tři strany by měly úzce spolupracovat nejenom horizontálně, ale i vertikálně. Je potřeba dosáhnout synergie a spolupráce mezi různými úrovněmi. Evropská, národní, regionální, místní. To jsou věci, o nichž bychom opravdu v budoucnosti měli diskutovat. A je to demonstrace faktu, že ta diskuse je velice široká. Všechny ostatní Výbory se zapojují do toho stanoviska. Myslím si, že je velice dobré mít stanovisko výbora pro kulturu, kde se víc dbá na, to, na ty vzdělávací systémy nebo výboru pro rozpočet, kdy můžeme vidět, jaké jsou rozpočtové možnosti a samozřejmě výboru pro kontrolu rozpočtu, který zase měří efektivitu těch programů. Těším se na opravdu vyvážený přístup a velice děkuji. Děkuji. Tania González je další na řadě za GUE NGL. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla také poděkovat naší zpravodajce za její práci. Domnívám se, že zde máme určité cesty, které jsou velmi zajímavé, na kterých bychom mohli ještě dále pracovat. Důležité je, abychom dokázali zhodnotit výsledky této iniciativy pro zaměstnanost mladých v pěti let, za určité pětileté období. Myslím si, že za pět let došlo k určitému znepokojivému vývoji zaměstnanosti, respektive nezaměstnanosti mladých. Nezaměstnanost v, ně, v mé zemi dnes přesahuje 40 u mladých lidí. A i ze zprávy účetního dvora konstatujeme, že se musíme podívat, co je možné udělat na evropské úrovni. V jednotlivých zemích existují velmi různorodá, odlišná řešení. Některé země uvolňují prostředky na regionální úrovni a někdy také je tam určitý efekt substituce s eh, politikou zaměstnanosti na národní úrovni. Určitý mechanismus financování na evropské úrovni usnadnil zavedení poměrně rychlé některých opatření v těch zemích, které to nejvíce potřebovaly. 14 milionů osob jsou kterých se týká záruka pro mladé, 13 milionů, kterých se týká iniciativa za mě pro zaměstnanost mladých, ale není to ani tak otázka poptávky, je to otázka nabídky, otázka kvality pracovních míst a to je jeden ze základních problémů. Myslím si, že je čas, abychom si řekli, že je zde skutečně nedostatečná zaměstnanost u mladých lidí. Problémem je často prostě to, že chybějí pracovní místa, chybějí pracovní příležitosti, protože v eh, někdy eh, vytváříme určitá nejistá, dočasná pracovní místa, krátkodobá a tím vlastně odsuzujeme mladé lidi k tomu, že řetězí eh, krátkodobé, krátkodobá pracovní místa, která jsou nejistá, to není žádné konečné řešení. Takže musíme se toho problému chopit z jiné stránky. Bylo by lepší, kdybychom se soustředili na opatření, která která by mohla transformovat samotný druh, typ existujících pracovních míst prostřednictvím různých projektů, rozvojových projektů, které budou moci dokonale využít eh, kompetence, schopnosti a kvality mladých lidí, aby se vytvářela tato pracovní místa, která dnes neexistují, respektive kterých je nedostatek a která by měla nahradit nejistá pracovní místa vážený pane předsedo, a ráda bych poděkovala paní eh, Romaně Toms za základ, za tento text, který je základem naší diskuze. Já si myslím, že jsou zde jasné, určitě konsenzuální eh, snahy, to, že chceme pokročit s touto iniciativou, že chceme vyslat velice jasný signál a zároveň chceme řešit problémy, které tam vidíme. Všichni jistě máme seznam věcí, které bychom si představovali lépe, inkluzivnější, efektivnější a tak dále. Tři věci, které bych ráda zdůraznila, mnoho již bylo zmíněno kolegami. První, Potřebujeme kvalitní zhodnocení celé situace. Je jasné, že nám chybí veliká část dat, právě proto práce na této zprávě bude obtížnější. Ovšem z něčeho vycházet musíme. Druhý problém, zmínila i paní zpravodajka, jak budeme definovat kvalitní nabídky. To je i politická záležitost, proto bych byla ráda, abychom tomu věnovali určitý čas a zabývali se možností zabránění takových těch prekérních, nekvalitních pracovních podmínek a vytvořil určitý standard toho, čemu říkáme kvalitní pracovní příležitost. Další, poslední věc, která ve zprávě je zmíněna, my bychom ještě posílit, na základě zkušeností ty programy, které byly nejúspěšněji implementovány, byly právě ty, do kterých se zapojili mladí lidé, organizace zastupující mladé lidi, ty, kterých se týkaly tyto programy a proto by tímto podle mě zpráva získala na důležitosti a efektivnosti, abychom poukázali na to, že nám leží mladí lidé na srdci, aby ta rozpráva byla inkluzivní. Vy už jste se zmínili o té návštěvě eh, Slovinska a Chorvatska, ale zároveň možná i eh, tam zmínit to, že jsme v kontaktu s těmito mládežnickými organizacemi. Děkuji. Děkuji. Za ENF Joel Mela. Děkuji, pane předsedo. Zpráva o uplatňování iniciativy Zaměstnanost pro mladých bere v úvahu zprávu Evropského účetního dvora, která uvádí, že žádný členský stát nedokáže zhodnotit počet mladých lidí, kteří využili této iniciativy. Spravodajka zde vyžaduje dohled nad uplatňováním a nad zárukou pro mladé, abychom získali spolehlivé srovnatelné údaje. Stejně tak na základě konstatování účetního dvora, který se domnívá, že je zde významné riziko, že prostředky pro iniciativu měly nahradit národní financování, tak zpravodajka požaduje, aby financování bylo povinné. To je cesta, kterou se můžeme zabývat. Zpravodajka, zpráva v zásadě nepřináší nic nového. Požaduje se zde, aby to úsilí bylo napraveno a zejména svědčí o nedostatečné efektivnosti stávající vzdělávacích systémů, které už se uplatňují více než čtyři roky. Vyvstává otázka, kam šly ty investované peníze dosud do toho systému. Očekáváme tu misi do Slovinska a Chorvatska, abychom mohli zhodnotit výsledky přímo v terénu. Protože je potřeba říct, že nezaměstnanost mladých je jeden z velkých neúspěchů evropské politiky, zejména v oblasti zaměstnanosti. Připomeňme, že 20 až 55 procent lidí pod 25 let, kteří jsou dnes nezaměstnaní ze všech těch důvodů a proto budeme velice očekávat další výsledky a aktivně se budeme účastnit dalších diskusí. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Tak, teď se mohou hlásit další zájemci, ale nevidím nikoho moc víc než paní zpravodajku a stínové zpravodaje Danota Jazovlická. Děkuji, paní předsedající. Přepraším. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se omlouvám. Já jsem se přihlásila okamžitě na začátku, takže nevím, jak se to stalo. Nevadí. Ráda bych poděkovala kolegyni Romaně za přípravu této zprávy a zároveň bych je ráda poděkovala za tuto úžasnou příležitost, možnost sejít se v regionech s našimi mladými lidmi, hovořit o různých příležitostech této iniciativy pro zaměstnanost mladých. Máme samozřejmě k dispozici informační kanceláře Evropského parlamentu v jednotlivých hlavních městech. To je úžasné místo. Já jsem se nedávno zúčastnila. Pan Baláš například právě hovořil o možnosti sociálního zabezpečení s mladými organizacemi, mládežnickými organizacemi právě v našem informační, kance, informační kanceláři. Mohli jsme tam hovořit přímo i s panem zpravodajem o možnostech, řešeních a tak dále. Myslím si, že je to úžasná příležitost, úžasný nápad. Měli bychom se právě s těmi adresáty, beneficienty, příjemci našich iniciativ setkávat přímo v terénu. To je zásadní. Druhá věc, ano, máme zde zprávy účetního dvora ohledně programu, který se týká garance pro mladé a zároveň této iniciativy pro zaměstnanost mladých. Máme zde různé zprávy účetního dvora ohledně sociálního fondu Evropské unie a ráda bych vám řekla, dámy a pánové, že nám neustále poukazuje na slabá místa. Či ta slabá místa, která na jedné straně vlastně nám nedávají možnost ohodnocení toho, zda skutečně jsou tyto fondy kvalitně využívány, zda se dostávají těm eh, cílovým eh, subjektům, ke kterým by se měli dostat, zda jsou využívány efektivně a tak dále. Možná bychom se měli zabývat kritérii konkrétními, nejenom u tohoto programu, ale jiných. A říct si, dobře, tolik a tolik milionů mladých lidí získalo nějaké přeškolení eh, a někteří získalo Eh, ani to, takové procento získalo kvalitní pracovní příležitost, nejenom pouze na tři měsíce, ale řekněme, že skutečně po těchto přeškolovacích aktivitách získali nové dovednosti, které odpovídají potřebám eh, pracovního trhu. Bohužel problémem je i to, že naši mm, učitelé možná ne úplně jsou schopni zhodnotit to, jak se mění pracovní trh a různé podmínky tohoto trhu. Možná bych měli připravovat mladé lidi, aby se přizpůsobili novým podmínkám nebo je připravit k tomu, aby sami vytvářeli různé své vlastní firmičky a začali oni sami tvořit pracovní příležitosti. To znamená budovat z našich mladých lidí podnikatelského ducha, v nich eh, nějakým způsobem podněcovat Eh, například různé terkisové takzvané firmy, kde všichni spolupracují, kde všichni přijímají společné rozhodnutí takové firmy tohoto modelu, úplně jiné filozofie podnikatelského charakteru a možná financovat trochu i do našich učitelů, do našich pedagogů, aby se stali mentory v tomto ohledu, protože pedagog by neměl poskytovat pouze informace, těch informací je přehršle pedagog, učitel by měl rovněž naučit mladého člověka, jak ověřit tyto informace, jak je využívat, jak je seřadit, řídit, zpracovávat a tak dále. Čili možná to je další argument, další příležitost, to je z mé strany vše. Přeji vám hodně úspěchu a především takových úspěchů, které skutečně získají kvalitní hodnocení našich projektů. Možná že tento program pro zaměstnanost mladých bychom mohli propojit s programem Garance pro mladé, Protože já si pamatuju, jak vznikala, vznikala ta iniciativa eh, Garance pro mladé. Paní Roman Ojten eh, a paní Šartie na počátku této iniciativy nás zvali do svých zemí, do Francie, do Velké Británie, abychom si tam promluvili s mladými lidmi a oni říkali, že možná nechceme až tak, nechtějí až tak moc garance, ale spíše více příležitostí pro mladé, než nějaké záruky či garance. Děkuji. Děkuji, já se omlouvám, to byla moje chyba. Ještě to s tou rutinou úplně nezvládám, nepodíval jsem se na svůj papírek, tak se omlouvám. Další se někdo prosím hlásí? Tak bych rád tři poznámky závěrem a chápejte to prosím jako impuls pro budoucnost. Myslím, že bychom měli klást hodně velký důraz na kvalitu opatření na národní úrovni, na úrovni implementace, provádění té iniciativy. Já Sám jsem v profesním vzdělávání v Německu zažil, kdy se vysoká nezaměstnanost vládeže statisticky zpracovávala pomocí všemožných eh, opatření, která ale sebou nenesla kvalitu. To znamená, že z toho neplynulo zaměstnání. V podstatě šlo jenom o to mechanické snížení procentuálního podílu nezaměstnaných. Kdyby se generovala takováhle opatření, tak by to po mém soudu bylo úplně špatně, protože to nepřinese pracovní místo nikomu. Druhá poznámka. Jsem opravdu přesvědčen, že to nemůžeme zvládnout vlastními prostředky, můžeme pomoci státům, aby si pomohli sami. Když na národní úrovni nebudou ty programy patřičně posíleny a doplněny, bude to k ničemu. Třetí poznámka, když se nepustíme do toho mít silnější program, než je ten Junckerův program, program, který bude tvořit nová pracovní místa, tak budeme mít problém s nezaměstnaností v členských státech a to tak prostě je. A poslední poznámka směrovaná ke komisi, možná by o tom mohli zpravodajové diskutovat. Já si myslím, že naše systémy profesního vzdělávání celé Evropě mají velice různou kvalitu. Myslím, že to, co řekla Danuta s ohledem na kapacity vzdělávání a vzdělavatelů, je docela dobrý impuls k tomu, abychom řekli, že se musíme starat nejenom eh, o mládež, ale musíme se starat i o posílení uh, potenciálu vzdělávání, mít kvalifikovanější vzdělavatele. A e, neřeknu jméno, ale když e, slyším z některé členské země, že a říkají to jak zaměstnavatelé, tak odbory, že stav vzdělání je 10 let za dnešním standardem, tak pak si říkám, no, jak se jim podaří nějakým způsobem se uchytit a dostat se na úroveň, která bude v práci použitelná. Takže si myslím, že bychom měli poskytovat impulzy zaměstnavatelům a poskytovatelům vzdělávání a myslím si, že by celý ten program byl efektivnější. Děkuji všem, kdo diskutovali a přeji jim hodně úspěchů do další práce. 26. je lhuta pro pozměňovací návrhy. 26. září budeme o nich diskutovat 10. října tady ve výboru. 4. prosince budeme hlasovat. Kdy to půjde na plénum, se zatím neví, ale máme před sebou pár intenzivních měsíců, ale myslím, že je to jádro naší práce, které je velice důležité pro další rozvoj Evropy. Děkuji vám za spolupráci a dostali jsme se k poslednímu bodu pořadu jednání, ale jsme máme mohutný náskok před časovým plánem. Máme tu paní zpravodajku, ale horší je to se stínovými. Jsem teď trochu bezradný, zda se do toho pustit, nebo zda se dát krátkou pauzu, ono se toho asi moc nezmění. Nevidím Sofii Ribeiro, nevidím Marii Arenu. Přichází, už ji vidím. Maria, jak jsem tě mohl přehlédnout. Ulrike Trebezius, není Lynn Moylan, taky ne. Tamáš Mežerič, taky ne. Hm. hm, hm, hm no, krátce přerušíme. Gut. Dann fangen wir mit dem Thema an. Dobrá, tak se do toho tématu pustíme. Bod pořadu jednání číslo 14, hospodářská politika eurozóny. Spravodajkou je Jana Tom a má slovo na toto téma. Ano. Já chápu, že stínoví zpravodajové už nám zmizely. Je to téměř poslední den naší práce. Já vím, to pak mohu samozřejmě všechno zaslat a doufám, že budu mít, budeme mít opravdu kvalitní spolupráci. Čili jestli dovolíte, podívala bych se na, socia- na tyto aspekty v oblasti hospodářské politiky eurozóny, jestli dovolíte nejprve několik statistik, eh, pokud jde o březen 2017 zde máme nezaměstnanost o, rostla o 2,5%, v březnu 2016 to bylo 10,2%. I přes zlepšení v této oblasti se tyto sazby ještě, nebo teda tato čísla nedostala na čísla před krizi. Dále hovořím o nezaměstnanosti mladých, souhlasím s tím, co zde bylo již zmíněno v, ve zprávě paní zpravodajky, o které jsme hovořili před chviličkou. V březnu 2017 byla tato úroveň v eurozóně 19,4%. Toto je nižší než v březnu 2016, kdy to bylo 21,3%, ale i přesto nezaměstnanost mladých zůstala nepřijatelně vysoká. Je to obrovský problém. Samozřejmě, že členské státy, tato situace je různá a i přesto, že zde došlo k určitému pokroku, i v oblasti implementace reform, tak tam skutečně v některých politických oblastech je ten pokrok velice omezený. Pokud jde o efektivitu a účinnost aktivních politik na pracovní trhu, ty by měly být zvýšeny. Komise by měla zajistit adekvátní financování, které potřebuje i pro iniciativu pro nezaměstnanost mladých a zároveň zlepšit fungování a provádění této politiky, vzít v potaz i zprávu o nezaměstnanosti mladých a iniciativě pro zaměstnanost mladých z účetního dvora. Dále se zde hovoří o tom, že žádný členský stát ještě nezajistil to, aby lidé, kteří nejsou zaměstnaní nebo nestudují, mají možnost využít v rámci čtyř měsíců nějakou příležitost, která by jim umožnila udržitelným způsobem se zapojit do pracovního trhu. Je to vlastně nástroj měkkého práva, který závisí na dobré vůli členských států a proto bychom je měli pozbuzovat k implementaci eh, této iniciativy. Velice často je to i eh, samozřejmě ta nezaměstnanost eh, selhání vzdělávacího systému. Proto potřebuje, mm, proto mm, nedostat tak financí zde podkopává příležitosti podkopává možnost mladých lidí zaměstnat se. V roce 2015 veškeré výdaje v této oblasti pro vzdělávání představovaly 4,9 HDP. Ovšem to bylo v několika členských státech toto číslo bylo zásadně nižší. Já vím, že je to téma pro jiný výbor, ale tyto věci jsou nesmírně propojeny. Kvalita vzdělávání je další výzvou. Já si myslím, že bychom měli především využívá digitální technologie, digitální kompetence, které by neměly být interpretovány úzkým způsobem, jako pouze možnost využívat nějaké programy či platformy. Nedostatečné digitální dovednosti podkopávají i zaměstnanost na tomto trhu. A v následujících deseti letech eh, by prostě na pracovní trhu nemáte co dělat, pokud tyto dovednosti nemáte. Zájemné uznávání kvalifikaci, zlepšení v této oblasti je zásadní pro nedo, mm, vyvážení celé situace, zlepšení celé situace, pokud je o nedostatek zručnosti a dovednosti. Ekonomické a sociální aspekty eh, v rámci evropského semestru musí být eh, rovněž vyváženy. Mohlo by to umožnit, zlepšit i analýzu této situace. Samozřejmě, že i takzvaná chudoba v zaměstnanosti by měla být řešena, tak abychom dosáhli cílu stanovených pro vymícení chudoby do roku 2020. A zároveň jsou to doporučení pro členské státy, pokud jde o sociální inkluzi a ochranu. Minimální mzda a tyto programy by mohly rovněž, podle mého názoru, zásadně snížit chudobu. Toto jsou pouze některá zásadní eh, doporučení a nyní se těším na vaše připomínky a poznámky. Recht herzlichen Dank. Srdečně vám děkuji. Zde máme zatím pouze jednu stínovou zpravodajku, a to Marie Arenu za SND. Takže ona musí alespoň pro teď zastoupit všechny ostatní stínové zpravodaje. Marie, prosím, máš slovo. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce za prezentaci, kterou nám jste učinila. Souhlasím s vámi to, že pokud dojde ke snížení nezaměstnanosti, tak se můžeme jenom z toho těšit. A nicméně bychom se neměli radovat příliš rychle, protože je zde podle čísel a statistik je ještě bohužel hodně nejistých pracovních míst, tedy snižování nezaměstnanosti nutně neznamená zlepšování kvality práce ani zlepšování kvality života evropských občanů. Vidíme, že v některých regionech jsou velké rozdíly v nezaměstnanosti v některých zemích a v některých regionech tam jsou významné zdroje nezaměstnanosti a také vlastně i v těch zdrojích jsou určité citlivé eh, mm, skupiny cílové, například mladí lidé nebo ženy, nezaměstnanost nebo respektive zaměstnanost ženy je také zatím nedostatečná v jednotlivých zemích Evropské unie a vidíme také velké rozdíly eh, v oblasti zaměstnanosti. Zdůrazním několik priorit pro sociální demokraty, abychom pokročili ku předu v oblasti sociální Evropy. Řekli jste, že ten první bod, ta první priorita je vzdělávání, celoživotní vzdělávání, to musíme eh, zlepšovat a propagovat, zejména u mladých lidí. Mladí lidé, kteří mají diplomy dnes, těžko hledají pracovní místa, ale která nemají, kteří nemají vzdělání, diplomy, tak ještě nesnadněji hledají práci. Takže je potřeba usnadnit a zajistit přístup ke vzdělání všem mladým lidem, k formálnímu vzdělávání, ale také neformálnímu vzdělávání, které také může být potom zhodnocováno při hledání pracovních míst. Druhá priorita je, a to jste řekli, to se týká mladých, to není zachování toho systému garance pro mladé a iniciativa zaměstnanost pro mladé, ale z rozšíření, zvýšení významu těchto iniciativ. Myslím si, že není normální, že když je neefektivní uplatňování záruky pro mladé dnes, ze strany Evropské komise, že to znamená, že prostě máme složit ruce do klína. Musíme postupovat lépe a musíme dělat více v oblasti záruky pro mladých a iniciativy zaměstnanost mladých. Dokonce bych řekla, že pokud budeme schopni donutit členské státy, aby respektovali rozpočtový pakt, tak bychom měli být schopni je donutit k tomu, aby zaváděli efektivní opatření v oblasti eh, zapojování mladých lidí do trhu práce. Myslím si, že jde zde o budoucnost Evropy, o budoucnost našich mladých lidí, takže musíme být daleko náročnější, pokud jde o záruku pro mladé a její efektivnost. Takže žádám více a lépe dělat v pro mladé lidi třetí priorita to je politika, která upřednostňuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Ro- hovořili jsme o rozdílech v nezaměstnanosti u žen v Evropě. Často to souvisí s neschopností sloučit pracovní a soukromý život, takže je důležité, abychom mohli nadále pracovat na tomto balíčku, na tom sloučení soukromého a pracovního života. Například je zde otcovs, návrh v oblasti otcovské dovolené ze strany Evropské komise a také co se týká hlídání dětí, abychom měli lepší služby, které by umožnily sloučení profesního a soukromého života. Další priorita je posílení kolektivního vyjednávání. Pro některé, někteří vnímají odbory jako překážkou, jako, protože chrání určitým způsobem pracující vidíme, že evropský model je model, který je zaměřený na rovnováhu sil, a to vlastně zaměstnavatelů a odborů. Zbavit se možnosti kolektivního vyjednávání by znamenalo zbavit se nástrojů, které vedou k rovnováze těchto sil. A je tedy potřeba, aby Unie navázala na dialog s odbory a se sociálními partnery, aby posílila kolektivní vyjednávání, aby postupovala tak, abychom mohli mít pracovní podmínky pro pracující, které budou vhodnější a budou lépe respektovat jejich situaci. A tedy kolektivní vyjednávání samozřejmě je zásadní, zásadně důležité. Další priorita která souvisí se sociálním dialogem, je, abychom dokázali posílit právo na združování v odborech a také zajišťování bezpečnosti, jistoty pracovních míst, aby dnes nerovnosti v, me, v mzdách jsou obrovské v Evropě, takže na tom bychom měli pracovat, posílit systémy sociálního zabezpečení, včetně prvního pilíře důchodů a zdravotního pojištění v rámci evropského semestru vidíme, že ta doporučení pro jednotlivé země formulovaná Evropskou komisí upřednostňují privatizaci tohoto pilíře, to znamená posílení druhého a třetího pilíře důchodového systému a snížení toho významu toho prvního, který je vlastně ten nejsolidárnější, nejspravedlivější důchodový pilíř pro pracující. A zde se dostávám k otázce rovnováhy mezi muži a ženami poměr chudoby nebo rozdíl v důchodech mezi ženami a muži překračuje 40 dnes v Evropě. A pokud neposílíme první pilíř důchodového systému a posílíme druhý a třetí, tak tento rozdíl bude ještě větší, protože ženy dnes pracují v Evropě v těch od, chudých odvětvích a nemohou si platit ten soukromý pilíř penzijního pojištění a pokud ho pojišť posílíme, tak se tyto rozdíly ještě zvětší mezi pohlavími ještě více než dnes, takže za každou cenu musíme posílit první pilíř důchodového systému. Poslední priorita, využívám toho, pane předsedo, že jsem zde jediná stínová zpravodajka přítomná, se týká zlepšení kvality podmínek zaměstnání, už jsme o tom hovořili v souvislosti s nejistými pracovními místy a také boj proti sociálnímu dumpingu, to znamená proti těm sociálním rozdílům, které existují v Evropě. Jsou zde dnes praktiky, které ničí eh, vývoj, který směřující k blahobytu evropských pracujících, takže bojovat proti sociálnímu dumpingu a proti jeho zneužívání, to považuji za skutečně zásadní, pokud chceme, eh, aby Evropané více věřili v Unii a sociální ukazatele, ty je potřeba také posílit, protože jestli chceme správně hodnotit ta opatření, tak musíme mít správné ukazatele. Hovoří se zde pouze o hrubém národním produktu, o růstu a myslím si, že je čas, abychom také měli správně zhodnocené a měřitelné sociální ukazatele, které by měly stejnou hodnotu jako ty čistě ekonomické ukazatele. Děkuji. So, dann danke ich den mindestens. Děkuji těm alespoň pěti stínovým zpravodajům, kteří právě pohovořili. Za EFDD nikdo není, za ENF také nikoho nemám, proto ani, taktéž ani nevidím, že by se hlásil někdo další, takže proto si myslím, že můžeme pro dnešek skončit. Lhůta pro pozměňovací návrhy 19.7. Já mám sáno 2016, ale to asi nebude pravda, asi to bude 2017, 12 hodin, pravé poledne. 28.9. se tomu budeme věnovat ve výboru. To je stanovisku ekonu a 16.10. o našem stanovisku bude hlasovat výbor ekon. Děkuji všem, kdo se podíleli na rozpravě. A teď s určitým časovým náskokem vám přeju hezký večer, užijte si tu ušetřenou dobu, uvidíme se zítra v 9 hodin přesně a přeju vám hezký večer.